Uh, good morning. Dobré ráno přeji ve spolek. Vítejte na této schůzi výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Začneme, byť o 20 minut později, než původně plánováno. Je na koordinátorech, aby zajistili aby alespoň většina členů parlamentních politických skupin byla přítomna. Takže první bod přijetí pořadu jednání. Návrh programu máte k dispozici, nicméně eh, mám pozměňovací návrh a sice bod číslo 12 bychom chtěli předsunout s tím, že bude následovat po bodu 9. Zabývá se jednáním o dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA. A také bych navrhoval zrušit zcela bod číslo 8. Tady jde o vnější politiku EU v oblasti letecké dopravy, protože pan Robert Sturdy, náš zpravodaj, mě informoval, že e, došlo ke kompromisu v této dohodě, takže nepotřebujeme před hlasováním rozpravu. Pokud nemáte námitek e, k těmto návrhům změny pořadu jednání, tak e, je pořad takto schválen. Ano, je schválen. Bod číslo dvě. Schválení zápisu ze schůze konané v únoru. Jak známo, je to obvykle považováno za schváleno, ledaže budete mít nebo jste měli mít připomínky před schůzí, čemu, čemuž teda tak nebylo. Dále sdělení předsedy. Eh, tato schůze bude, bude přenášena internetem eh, s výjimkou eh, té části, která se odehraje za zavřenými dveřmi, takže schůze koordinátorů přinášena nebude Bod číslo čtyři, harmonogram schůzí výboru na eh, letošní rok. Jak známo, kalendář Evropského parlamentu na letošní rok byl pozměněn rozhodnutím z ledna konference předsedů v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudního dvora o Štrasburském týdnu a v důsledku toho parlamentní stále výbory a museli upravit své pravidelné schůze během druhého semestru letošního roku a nový kalendář je také obsažen ve vašich složkách a e, byl projednán s koordinátory. Eh, další body. Společná rozprava k bodům 5 a 6, které se zabývají stejným tématem. Jedná se o eh, souhlasné postupy, tedy postup se souhlasem Evropského parlamentu a jde o rozhodnutí eh, rady ke schválení dohod týkajících eh, se eh, Evropské hospodářské komory OSN o eh, standardech nebo technických předpisech pro kolová vozidla. Jedná se o důležitou důležitý faktor mezinárodní standardizace norem, v tomto případě kolových vozidel. V roce 1997 Evropská unie schválila revidovaný revidovanou dohodu z roku 1958 a v roce 2000 jsme učinili to tež e, s takzvanou paralelní dohodou. Cíle těchto dvou návrhů jsou promítnout změny do e, dohod pokud e, jde o mezinárodní obchod a mezinárodní smlouvy. Já jsem e, zpravodajem a e, jak vidíte v návrzích doporučení, které jsem předložil, alespoň ve dvou, vítám tyto nové pozměvací návrhy, které budou zařazené do obou dohod. Tyto pozměvací návrhy se týkají naši, naší pozice do technickým návrhům a technickým změnám a bude to zejména článek 218 smlouvy o fungování Evropské unie, který bude e, tímto promítnut. Výbory, které by měli mít zájem o e, tento materiál, byly informovány, ITRE a IMCO, mohli se vyjádřit než eh, dám eh, nyní slovo vám a zahájím debatu k mým návrhům, pozměňovacím návrhům, tak mi dovolte, abych ještě učinil jednu doplňující poznámku, která se týká komitologie. Tyto eh, materiály byly schváleny ještě před Lisabonskou smlouvou a novým nařízením o komitologie, tudíž odkazují ještě na ty původní postupy komitologie. Myslím proto, že komise by měla aktualizovat eh, tuto skutečnost, respektive pozměnit eh, příslušné materiály. Takže návrhy doporučení máte k dispozici Dovolte ještě, abych řekl, že jsme ještě nebyli formálně osloveni eh, radou, čekáme na to, ale myslím, že dnes dopoledne jsme snad obdrželi už eh, určité informace. In April. Well, the, the, the CCR will occur only in April oslovení dojde až v Dubnu, ale máme již eh, rozhodnutí, takže tu podstatnou věc k dispozici máme. Můžeme debatovat o eh, této tematice. Zahajuji tímto rozpravu. Stínovým zpravodajem je podle mých informací Daniel Kaspary z EPP a Metin Kazach z ALDE. Chtěli byste se vyjádřit v debatě? je to již po třetí, když, kdy se zabýváme eh, tímto tématem. Zjevně není co dodat eh, v diskusi, ale zhlásí se zástupce skupiny ALDE. Ano, prosím, máte slovo. Dáma z politické skupiny ALDE. Ne, já nemám co dodat, snad jenom bych chtěla varovat. Je skvělé, že máme globální dohody, ale musíme zajistit, aby tyto dohody byly pružné, protože tak, jak jsme to viděli už v průběhu eh, týdne, eh, když eh, jde o testování vozidel, například je nutno, aby tyto testy byly dostatečně pružné, aby se mohly do toho zahrnout i inovace. Jinak je ten proces velmi těžkopádný, ten proces testování. Takže jenom to jsem chtěla dodat a jinak je skvělé, že takto spojujeme globálně síly. Děkuji, děkuji. Já doufám, že ty eh, návrhy jsou dostatečně pružné a jinak rozhodnutí máte k dispozici. Zdá se, že se již nikdo nehlásí do debaty. Ale ano, komise, prosím, promiňte. Máme tady paní Romau z DG Enterprise za komisi. Kde pak jste? Tam. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Komise je velmi potěšená, že Rada vítá tyto dva návrhy. Jak jste již konstatoval, jsou poměrně důležité vzhledem k rozměru těchto přijatých nařízení v rámci eh, Evropské hospodářské komory OSN, protože evropská eh, legislativa eh, se zakládá na těchto nařízeních, které byly komisí v Ženevě projednány a schváleny. A doufám, domníváme se, že tento systém je poměrně pružný a umožní také zohlednit technický pokrok, k němuž dochází neustále, se vynořují pozměňovací návrhy ke stávající legislativě, které musíme zohledňovat. A pokud jde o poznámku k ustanovení pra, ano, i tato legislativa musí být sladěna s Lisabonskou smlouvou a to je konečně jedním z cílů um, i tohoto procesu. Ten odkaz na Prag stále ještě zůstává v původním návrhu, ale byl již upraven v poslední verzi, je již upraven, tato poslední verze bude zaslána radě a tam už je tato aktualizace provedena. Děkuji vám. V této chvíli ještě nemáme kalendář eh, k hlasování ve výboru, takže na to musíme počkat a musíme také počkat na radu. Samozřejmě v rámci postupu eh, souhlasu máme nyní široký prostor pro pozněvací návrhy. Bod 7. Ehm, na tom se, to, to se týká obchodu mezi eh, společenstvím a třetími zeměmi, týká se to tedy pro prekursorů drog, o tom jsme již hovořili ostatně dvakrát. <clears throat> hovořili jsme o návrhu zprávy, kterou vypracoval zpravodaj Frank Prust z EPP a v současné době máme před sebou devět pozměňovacích návrhů. Podívejme se tedy na tyto pozměňovací návrhy a dovolte, abych k tomu dal slovo zpravodaji. Ano, děkuji, pane předsedo, kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat všem těm, kteří eh, přispěli ke zprávě a velice stručně, protože, jak jste řekl, již jsme hodně o této zprávě jednali a i o pozměňovacích návrzích. Jak jste řekl, je jich devět. Mm, já doufám, že naleznu kompromisy a týkají se především eh, léčivých přípravků, definice těch klasifikovaných eh, látek, spolupráce členských států, vytvoření databáze a potom se to týká i komitologie. Velice rychle se podíváme na kompromisní návrhy, které máme tedy od těch eh, stínových zpravodajů. A chtěl bych využít této diskuze a prostudovat možnost, že bychom eh, dostali mandát, abychom mohli jít do trialogu hned po hlasování ve výboru INTA, tak abychom se dohodli v prvním čtení. Situace je velice zneklidňující, pokud jde o obchod s efedrínem, s pseudoefedrínem, tedy s léčivými přípravky, a je tedy velice naléhavé, urgentní a mm, abychom tedy reagovali a abychom tedy reagovali co nejrychleji i touto zprávou. E, I diskuze v radě také pokročily, vypadá to, že irské předsednictví e, k tomu přistoupilo velice vstřícně a pracovní skupina se tímto teď aktuálně zabývá. Děkuji za pozornost a samozřejmě e, jsem vstřícný vašim námětům a netrpělivě budu čekat na vaše připomínky. Takže, pane předsedo, to je vše a děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. E, já tady nevidím stínové zpravodaje. A někdo další z členů výboru, kdo by si přál e, k tomu vystoupit? Nezdá se, že tomu tak je, takže e, opět dávám slovo komisi. Kdo je tady za komisi? byla byste tak laskavá, mohla byste nejprve říci, eh, odkud jste a kdo jste. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Já bych eh, velice ráda poděkovala všem eh, poslancům, členům tohoto výboru, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jejich cílem je zlepšit ten původní text navržený komisí. Ehm, jde o to, abychom zahájili trialog v okamžiku, kdy tato zpráva bude přijata výborem. Eh, musím říci, že my jsme zastupovali Evropskou unii ve Vídni na minulý týden, kde se konal zasedání výboru pro narkotika a musím říci, že eh, zájem o naší práci, o zlepšení naší legislativy, který se projevil na této konferenci, byl mimořádný, takže ehm, eh, se těším eh, na okamžik, kdy bude to zpráva eh, přijata, co se týče těch pozměňovacích návrhů, co se eh, týče ochrany údajů. Tady by bylo dobré, kdybyste spolupracovali s výborem LIBEM, což je výbor, který také pracuje na návrhu komise, která by měla Eh, novelizovat právě kontrolu prekursoru na vnitřním trhu. A myslím si, že v rámci této diskuse se hovoří právě také o otázce ochrany údajů, takže eh, ta ustanovení jsou podobná. Co se týče těch eh, návrhů týkajících se definice těchto látek a to, že by se měly patřit také léčivé přípravky. My jsme si uvědomili velice dobře, že je tady ochota změnit tuto definici ale možná by bylo dobré, kdybychom nejprve klarifikovali, eh, o jaké léky se jedná, které budou výjimuty z této definice a které naopak budou zahrnuty do této eh, definice. To by se mělo vyjasnit ještě před tím závěrečným návrhem textu. Dále eh, co se týče pozměňovacího návrhu 28, tady by se měla rozšířit pravomoc autorizovat tyto látky. My jsme byli trošku eh, při překvapeni, protože ty definice kategorie kategorií eh, v podstatě neodrážejí vždy míru rizika ve srovnání například s kategorií 1, takže nás trošku překvapuje, proč toto bylo vůbec navrženo. Co se týče pozměňovacího návrhu 29, eh, to se týká komitologie a delegování pravomocí. Tady jsme eh, si všimli, eh, že eh, zde se odvolává na něco, co by komise nerada viděla. A co se týče pozměňovacího návrhu 30, tady je návrh, že komise by měla posoudit fungování eh, do 1. Eh, července 2015, ale nám přijde, že toto je příliš brzo, protože předtím, než to přijmeme, než to bude aplikovat a tak dále, tak skutečně to je doba příliš krátká na to, abychom mohli hovořit o vyhodnocení situace. Děkuji. Spravodaj, eh, měli byste nějakou reakci na to? Eh, co zaznělo z úst zástupkyně komise. Možná, že teď ještě ne, že to je příliš brzo. Pojďme tedy si počkat na eh, kompromisy, kompromisní pozměňovací návrhy, pokud některé budeme mít. Eh, na dalším pravidelném zasedání 24. a 25. dubna bychom měli schvalovat tuto zprávu. Jak jsem říkal, bod 8 byl zrušen, to už jsem ostatně anoncoval, protože skutečně není eh, potřeba eh, hovořit o eh, pozměňovacích návrzích, protože kompromisní pozměňovací návrhy již byly schváleny, eh, jak mě informoval zpravodaj Stedy, který právě dorazil. Co se týče bodu 9, to se týká obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Norskem. Eh, to je otázka ústní eh, ústní otázky. Jde o to, že v lednu letošního roku E, evropští exportéři e, jehněčího, hovězího a sírů e, narazili na to, že se výrazným způsobem zvýšila cla na tyto výrobky o 277%, o 429% a o 344% u hovězího masa vstupujícího na norský trh. Um, ještě předtím ehm, eh, byly, byla zavedena cla na hortenzie. V listopadu eh, jsme hovořili na tomto výboru o těchto opatřeních eh, s norským velvyslancem ehm, a komise tedy se dohodla na tom, že bude předložena ústní otázka, po které by měla následovat usnesení plenární a náš výbor byl požádán, abychom přispěli k této diskuse. Eh, já si myslím, že bychom eh, měli eh, podpořit tuto usnesení IMKOM, pozměňací návrh, pozměňací návrh z IMKA byl také předložen a to by se mělo projevit také v tom návrhu usnesení. Eh, myslím si, že tady bude potřeba stanovit termín, já ho stanovím pro eh, podměstové návrhy a budeme o tom hlasovat opět eh, v Dubnu. Myslím si, že návrh té otázky již byl schválen politickými skupinami a pokud bude potřeba některé věci změnit, tak se to stane na půdě právě těchto politických skupin. Teď dovolte, abych dal slovo Kristoforu Fielnovi z EPP, který se velice aktivně věnoval tomuto dosie. Dovolte, abych mu zde poděkoval právě za jeho angažovanost. Kristofere, máte slovo. Děkuji, děkuji. Já se pokusím hovořit velice stručně. Nejprve bych chtěl říci, že celá ta věc je poměrně smutná, protože vůbec Poprvé hovoříme o Norsku a právě v tomto eh, kontextu. Přitom Norsko je velice eh, dobrý přítel a velice dobrý obchodní partner pro Evropskou unii. Zatím jsme měli ve většině oblastí eh, velice dobrou spolupráci a myslím si, že bychom právě o těchto věcech měli hovořit více a měli bychom se pokusit posílit naši spolupráci. Řekl jsem, je velice smutné, že první diskuse, která se týká Norska, se týká právě této věci. <clears throat> Myslím si, že komise vyjádřila poměrně eh, eh, jasně svůj postoj, když jsme tady měli setkání s panem velvyslancem, kdy zaznělo, že vlastně Norsko vlastně porušuje jak ducha, tak literu toho, co bylo dohodnuto, protože my jsme se také eh, na základě článku 19 jsme se zavázali k tomu, že budeme liberalizovat obchod Eh, včetně zemědělských eh, produktů. My jsme eh, prohlásili, že se zavazujeme liberalizovat tyto oblasti a já skutečně si nemyslím, že to, o čem se tady jedná teď, by byl nějaký projev liberalizace. Eh, důležité jsou také eh, právní věci, ale jiná věc je to, že to, jsou, to je něco, co se zkrátka nedělá přátelům a dokonce ještě bez toho, že by nás o tom informovali. Myslím si, že důvod, proč tato, komise byla, tato otázka byla vznesena, eh, na komisi je otázka, která souvisí s tím, jakým způsobem vlastně zabránit tomu, aby tento konflikt dále eskaloval. Eh, spíš jde o to, abychom eh, skutečně přesvědčili eh, Norsko, aby odstranilo tyto, tato cla, tak aby to odpovídalo té naší dohodě. A naopak bychom měli pokračovat v těch diskusích o další liberalizaci našeho obchodu a také se to týká rybolovu. Jinými slovy, jde nám o to, aby se, nám, aby se zlepšily naše obchodní Eh, vztahy. Ostatně podařilo se nám to s Islandem a nevím, proč by to nemělo být možné také eh, s Norskem. Kromě toho jsem si všiml, že i v Norsku se o těchto věcech hodně hovoří. Eh, Minister zemědělství Norska prohlásil, že to nebude mít dopad na obchod se, s zemědělskými produkty. Já bych to chtěl spochybnit, toto tvrzení, ale i kdyby to byla pravda, tak si myslím, že to je skutečně bizarní, protože proč zaváděli ta cla, když nechtějí ovlivnit obchodní vztahy? Proč něco takového dělají přátelům, když eh, neočekávají, že by to vedlo k nějakému poklesu obchodních objemů. Takže já eh, si myslím, že by bylo velice dobré, kdyby eh, formou této otázky jsme se dobrali nějakého řešení Eh, v tom duchu, jak bychom si my přáli tento konflikt vyřešit předtím, než bude dále eskalovat. Yeah, thank you, Chairman. Well... Děkuji, EC. Já souhlasím s Kristoferem do určité míry, až na to, že v naší zemi my eh, máme tedy takovou pravicovou skupinu, mm, která Norsko využívá vlastně jako příklad toho, jak nebýt členem EU. A teď se hodně o tom eh, diskutuje vlastně, že Norsko má veškeré výhody a ne problémy Unie. Takže skutečně to mě velice zneklidňuje. Máte pravdu, že to je náš přítel, ano, ale mm, uvědomuji si, tedy eh, zdáli vůbec komise, eh, dnes komise vůbec je schopna se vyjádřit, že zvažuje nějaké kroky. Já bych chtěl slyšet od komise, co s tím dělá. Je to přece v našem zájmu. My, kteří věříme v Evropu, ať jsme euroskeptici nebo federalisté, to je jedno, ale věříme v Evropu. A ono se to používá jako příklad toho, jak je dobré nebýt v Evropě. Takže možná komise nám může eh, říci, jaké pocity z toho má ona. Děkuji. Ano, takže takže pokud nikdo jiný nechce slovo, tak komise John Clark z DG Agri. Tak dobře, máte slovo. Well, thank, thank you, Chair. I, I'm tempted to say that we should... Ano, já bych Eh, spíše eh, chtěl říci, že bychom měli poblahopřát eh, Norsku, protože oni dosáhli nemožného, to znamená spojili komisi, radu, parlament a všichni jsme v opozici proti těm restrikcím. Takže děkuji výboru za návrh usnesení, souhlasíme s výborem i s tím jazykem, který používá a i my jsme zneklidněni jejími opatřeními i komise považuje toto za protekcionářská opatření, i úmysl, i účinek je protekcionářský a to nečekáme přece od přátel a sousedů. My to vidíme tak, že tato obchodní omezení jsou v rozporu s ustanovením Evropského hospodářského prostoru a článkem 19 dohody o zemědělství, a říká pan Fielner. Tam se naopak stanovuje postupná liberalizace a ne opak. A vzhledem k ekonomickému dopadu, tak ano, to je mírný dopad na obchodní výměnu s Norskem. Nicméně tato opatření se eh, v podstatě budou týkat několika členských států, několika exporterů a eh, ti pocítí tyto eh, škody. Takže Norsko nás vůbec ale nekonzultovalo, v podstatě porušilo jasné závazky vyplývající z Evropského hospodářského prostoru EHP. To se těžko dá vysvětlit. Potom následovaly konzultace na technické úrovni i na politické úrovni. Pan předseda Barroso sám osobně eh, hovořil o těchto restrikcích, když hovořil minulý týden s premiérem Norska, ale Norsko vůbec nehodlá, jak to vypadá, eh, tato opatření zrušit. A, eh, takže samozřejmě to je závisí na politické vůli třeba nomenklatura, celní nomenklatura, zařazení eh, třeba hortenzí, eh, tak eh, to by bylo možné zcela zrevidovat například a technická řešení jsou přece snadno přijatelná, to lze. A teď abych zareagoval na otázku pana Sterdyho. Zvažujeme Eh, právní možnosti, které máme, jaké právní prostředky máme. Eh, I eh, řešení sporu podle VTO není řešením, jak víte, protože zde hm, je to pořád do limitu VTO, ale bilaterálně zvažujeme kroky. Také bych i souhlasil s pocitem, který vyplývá z tohoto usnesení, a to je, že bychom se měli snažit o revizi protokolu, to znamená zahájit vyjednávání s Norskem eh, pro další eh, kroky liberalizace obchodu a eh, já bych dal přednost tomuto mm, řešení, než tedy nějaké odvetné akce, nějaké další odvetné restrikce tyto restrikce, pokud nebudou zrušeny, tak mm, eh, takže mm, eh, tak to samozřejmě vezmeme do úvahy. Otázku, tedy dobré nebo nedobré vůle Norska. Děkuji, děkuji. A eh, než dám slovo kolegovi Fielnerovi, tak zde já také jako Christopher Fielner mám pocit, že to je velice vážná věc to není jenom nepřátelský akt. To je nepřípustné. Tak to, když se takto chová soused a zpřátelená země. A poněvadž v podstatě to bychom přišli o tvář, o autoritu, protože eh, my teď bojujeme proti protekcionářským opatřením s Argentiny, s Ruskem a najednou tady bychom to povolili Norsku, aby mm, se chovalo stejně protekcionářsky. Takže asi tady bychom měli vyslat velice silný a e, sjednocený signál do osla. Buď přehodnotíte tato opatření, a nebo e, naše kroky budou tvrdé. Takže Kristofer uzavře diskuzi. Děkuji já jsem se nikdy za celý život nesetkal s protekcionáři nebo těmi, kteří deklarují, že se tak eh, chovají, ale eh, to jsou lidé, kteří se snaží něco chránit eh, a jsou to tedy protekcionářská opatření která je mají chránit, to tady bohužel nastalo. A my s norským parlamentem před pár týdny jsme se setkali a bylo to velice dobré jednání a bylo jasné, že mm, to e, e, e, tedy nech, nechce norský lid, ale norští politici s tím přišli. A mm, samozřejmě to postihuje i norské spotřebitele, nejenom obchod s EU. A tady mm, kvituji, když slyším komisi, která říká, že Eh, zde vznikl mezi námi všemi politický konsensus. Ano, jsme si vědomi, ale že zde v Norsku není žádný politický konsensus v této věci. Naopak je to eh, živě diskutováno. A jak řekl pan předseda, eh, je třeba vyslat jasný signál, proto, protože to je politické opatření, o tom rozhodli politici, takže proto je třeba také vyslat politický signál závěrem bych řekl, že pořád ještě je příležitost to obrátit eh, eh, v, eh, v něco dobrého. Takže doufejme, že, že Eh, že i eh, jak si tato, tento smutný incident třeba změníme v něco pozitivního, kdy začneme intenzivně jednat s Norskem o obchodních výměnách. Jak řekla komise, měli bychom začít s nimi jednat na základě stávající dohody EHP a snažit se o liberalizaci i v dalších komoditách. To je přece v zájmu Evropské unie i Norska otevřít tedy liberalizaci i pro další komodity. To přece je v zájmu i e, pro norský trh, v zájmu norského trhu. Pokud tedy ten špatný začátek bychom mohli zvrátit v něco dobrého, tak obě strany e, e, z toho výjdou vítězné. Takže závěrem bych řekl, že i když to začalo špatně, tak doufám, že to skončí dobře pokud eh, výbor a parlament eh, vám v tom bude moci pomoci, tak to bude pozitivní pro všechny, pan předseda. Eh, doufejme, že to skončí dobře a z Osla přijde pozitivní signál. 25. březen, termín pro pozměňovací návrhy, takže za pár dní v 6 hodin večer. Pozměňovací návrhy k usnesení a interpelace. Mm, samozřejmě to připraví jednotlivé skupiny. Připraví interpelaci. Teď bod 10. Stav eh, vyjednávání trialogu. Aha. Aha, to je, ne, ne, to je usnesení e, INTA, omlouvám se, mm, že jsem to takto spletl. Bod 10. Současný stav probíhajících trojstranných jednání, trialogů. We have uh, not left... Eh, máme čtyři probíhající trialogy na eh, čtyřech velice důležitých agendách. A takže mm, jak to vypadá, tak jsme velice aktivní, náš výbor je velice aktivní za prvé, první se týká mikro, makro, eh, na, rámcové nařízení o mikro, makrofinanční pomoci. Eh, poslední zasedání trialogu proběhlo 27. února. Náš, eh, náš Kazak který bohužel zde není, ale já jsem tam byl, protože jsem předsedal všem trialogům a sledoval jsem pečlivě vývoj všech jednání. Takže za sebe vás mohu tedy informovat o vývoji a i o ještě nevyřešených bodech, které ještě si vyžádají další jednání s radou. Eh, takže za posledního trialogu došlo k pokroku. Celá řada sporných témat byla vyřešená a eh, kompromis se již rysuje. Hlavní body, které je třeba ještě projednat, tak ty se týkají eh, formy a celé té procedury pro přijetí Memoranda of Understanding, tedy Memoranda o porozumění mezi EU a příjemci finanční pomoci, tedy těmi, kteří dostávají eh, finance od EU a ještě třeba dojednat otázky spojené s komitologií. Takže pokud jde o MOU, Memorandum of Understanding, tak o tom se bude jednat na eh, příštím trialogu, kdy se bude diskutovat o těch finančních eh, limitech, tedy které je třeba mm, potom eh, aplikovat eh, na, mm, nebo kdy tedy, podle, jaké limity se budou týkat které procedury. Dále, ještě podle mých odhadů, asi zde teď docela mezi radou a parlamentem dochází ke zbližování názorů ehm, tentokrát, ale ne s komisí, což je neobvyklé tedy, ehm, že tedy parlament a rada de facto jsou na jedné straně a komise na straně druhé. Ehm, parlament a rada, jak to vypadá, se chtějí dohodnout, že rozhodnutí o poskytování finanční pomoci třetím zemím, tak to e, se tedy e, přijme prostřednictvím spolurozhodovacího postupu, tedy mm, spolurozhodování mm, i s parlamentem, kdežto komise ta trvá na svém původním návrhu a to je, že tato rozhodnutí se mají přijímat prostřednictvím aktů v přenesené působnosti, takzvanými delegovanými akty. A Druhý důležitý bod, jak jsem již řekl, je otázka komitologie. Tady zase to, zase tady je to jinak. Na jedné straně stojí parlament, na druhé straně rada. A e, rada trvá na postupu přeskumu, kdy členské státy mají možnost práva veta. Členské státy mohou případně vetovat Eh, eh, prováděcí eh, opatření komise, kdežto parlament jako vždy obvykle, tak ten trvá na tom, že v oblasti finanční pomoci prováděcí akty by se měly přijímat prostřednictvím mm, pro poradního postupu, tedy komitologie. Kompromis Eh, možná bude v tom nalézt ten správný limit, eh, tu prahovou hodnotu, eh, tedy vyšší částky pomoci, o těch se bude rozhodovat v rámci toho přeskumu, tedy s tím právě veta členských států, když to u osta- ostatních částek nižších prostřednictvím mm, toho postupu mm, poradního, až na nějaké výjimky. Případně kdy by eh, eh, tedy třeba šlo o rozhodnutí o vyšších částkách. A eh, potom tedy máme to rámcové nařízení kde je třeba eh, si stanovit priority, tedy kdy se bude poskytovat eh, finanční pomoc třetím zemím, s tím ale, že každé rozhodnutí o finanční pomoci tak se eh, bude muset mm, přijímat sice v rámci toho rámcového nařízení, ale i tím tedy mm, postupem, poradním postupem. Takže to je stav vyjednávání a uvidíme, co přinese příští trialog. Možná, že se dohodneme na závěrečném kompromisu s radou a tedy, že se parlament a rada dohodnou na kompromisu konečném. A Omnibus 1 nyní. Poslední trialog. Ten proběhl 5. března. Náš pravodajka tady není, ale takže dovolte, abych poreferoval o pokroku. To chce toho. Zde ty sporné body, eh, těch je tady je pár jenom, zde došlo k velké názorové schodě mezi radou a parlamentem na základě návrhů komise, ale zbývající nevyřešené otázky jsou délka eh, delegování legislativních pravomocí komisi, dále eh, čas na podávání námitek eh, komisi a potom jde za třetí o pravomoci eh, účastnice, alespoň na expertních jednáních, když se připravují dané v přenesené působnosti. A také ještě další otázky, pár zbývajících problémů spojených s komitologií je třeba dořešit. Ale již eh, eh, rada avizovala že asi tam bude určitý prostor pro kompromisy, abychom vyřešili tyto sporné body, ale samozřejmě nic není jisté. Počkáme na příští trialog a uvidíme, zdali skutečně e, tyto přísliby se převedou v reálné kompromisy. Ale můj dojem je takový, že irské předsednictví e, jak si e, vneslo takový nový pohled a e, i adaptace legislativních aky, e, tedy e, aby vše bylo v souladu se Lisabonskou smlouvou, tak to je něco, co již nelze odsouvat v čase. Protože již se blížíme konci funkčního období a přece do té doby musíme adaptovat veškerá legislativní aky Lisabonské smlouvy musí být v souladu. Omnibus 2, což je další nařízení, eh, tedy další eh, tedy adaptace legislativních aky. A naším zpravodajem je pan Leichsfried, který tu opět není, já jsem tam ale, tak, já jsem tam ale byl, takže mohu opět poreferovat o posledním vývoji. A tentokrát ale mám tady takové poznámky od zpravodaje. První trialog se konal také 5. března a e, stínoví zpravodajové se sešli minulý týden ve Štrasburku. Technická jednání proběhnou pátek, tento pátek, a druhý trialog by se měl konat v dubnu či květnu. Je to v podstatě paralelní agenda eh, k Omnibus 1. V podstatě jde o podobné nevyřešené otázky jako v rámci Omnibus 1, takže my jsme se dohodli, že budeme o nich jednat paralelně, eh, koordinovaným způsobem. A já spolu s eh, oběmi zpravodaji zajistím, že skutečně k té koordinaci dojde, tak aby ten výsledek byl potom v souladu a jak jsem již eh, referoval o Omnibus 1, tak i zde mám pocit, že irské předsednictví se chce dohodnout i na této agendě. Ano, takže mm, to je mm, tedy předsednictví, které by si zasloužilo eh, v tomto naše ocenění. Nějaké otázky? Já jsem se zapomněl vás zeptat, Eh, jestli máte nějaké dotazy k těmto informacím. Vypadá to, že ne. A nakonec eh, nařízení o přístupu na trh. Takže to je asi nejdůležitější agenda. Nařízení o přístupu na trh, tak to se týká termínu pro podpis a ratifikaci dohody o ekonomickém partnerství se, s africkými zeměmi AKT. Smlouvy EPA. Jak víte, situace je taková, že tyto země nyní v rámci dohody z Kotonu mají preferenční režimy, které ale nejsou v souladu s pravidly VTO. Takže komise navrhla tedy si stanovit takový termín pro podpis a ratifikaci těchto smluv EPA. A jinak tyto země přijdou o e, stávající preferenční režimy podle dohody z Kotonu. A takže e, máme ten režim tedy těch e, všeobecných preferencí GSP a druhé čtení proběhne, druhé čtení, druhé zasedání proběhlo 6. března, tentokrát tady zpravodaje máme, takže možná Martin poreferuje. You've, you've outlined the Děkuji, pane předsedo. Vy jste už narýsoval určité souvislosti. V rámci těchto jednání se budou probírat tři eh, sady věcí. Za prvé, čistě lingvistické změny, které eh, si rada přeje učinit, nebudou mít dopad na podstatu, souhlasím s nimi. Za druhé, eh, ustanovení typu komitologie. Tam jsme měli tři pozněvací návrhy ke zprávě. Rada byla připravena přistoupit na jedno ze tří pozměňovacích návrhů. Jednalo se o e, přenesení e, e, pravomoci na jeden rok s možností prodloužení, pokud bude rada souhlasit. Rada souhlasila. Další, třetí sada ustanovení komitologie, tam jsme nestáhli naši pozici, ale rozhodli jsme se vlastně vzdát se našich požadavků, protože jsme to souvisí s eh, omnibusem a v omnibusu 2 děláme dobrý pokrok. Třetí věc je datum. Tam my jsme parlament, jako parlament chtěli 1. Eh, ledna 2016. Rada podpořila postoj pozici eh, komise 1. ledna 2014. To byly obtížné Dobrá, obtíž obtížná jednání. Předsednictví zdůraznilo, že má pouze eh, mandát jít eh, nebo přistoupit na 30. června 2014. To bylo pro parlament nepřístupné. Eh, já mám pocit, že jsme skutečně museli přistoupit na kompromis, ale kompromisní návrh zněl leden 2015 a pak to zase bylo nepřijatelné pro druhou stranu já si myslím ale, že žijen 2015 daleka není ideální, ale je to to nejlepší, co jsme eh, mohli z toho vytěžit, z tohoto trialogu a eh, tudíž eh, si myslím, že právě tento termín říjen 2014 bude dnem pro stanovení data pro přistoupení na trh. Děkuji. Takže tolik k poslednímu trialogu a kompromisu. Hlasovat se o tom bude zítra. Pokud se nemýlím, bude to druhé čtení, takže potřebujeme eh, většinu. A vyzývám tedy politické skupiny, aby eh, se zúčastnili zítřejšího hlasování. Helmut Scholz má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl účasten eh, delegace vyjednávání a také jsem byl zapojen do hledání ofenzivního a také konstruktivního postoje Evropského parlamentu v tomto velmi důležitém nástroji. Chtěl bych pouze poznamenat na tomto místě, že eh, považuji za nepříznivé, že vyjednávací delegace se nesnažila tu většinovou pozici parlamentu udržet jako společnou linii až do konec, až do konce. E, některé politické skupiny signalizovaly i eh, radě, že tato pozice, která byla společně přijata na plénu, nebude mít trvání a tím pádem vyjednávací pozice parlamentu byla oslabena. Já se domnívám, že když zítra budeme ještě jednou hlasovat o lhůtách a David Martin ještě jednou svou pozici velmi důrazně sformuloval, bychom měli eh, pouvažovat zdali s pohledem na reálné eh, poměry i v partnerských zemích eh, bychom neměli se ještě jednou pokusit o nalezení jiné pozice Evropského parlamentu vůči tomuto nástroji. Děkuji. Připomeňme si ty základní věci. Když jsme Eh, otevřeli tu pozici, kterou jsme měli eh, s radou eh, projednat, tak v mandátu je stanovena určitá pružnost nejde pouze o to komunikovat eh, mezi sebou o různých pozicích. Samozřejmě všechny eh, kompromisy přijaté v trialogu eh, musí být zase těmi výbory ratifikovány, musí být zase hláseny zpět. To znamená, já jsem tady postupoval stejně jako v každém jiném trialogu, to znamená, já jsem měl pocit a spravodajové e, a stínoví spravodajové e, máme pocit, že musíme mít mandát, e, v rámci něho se pohybovat, ale pak musíme být i otevření vůči kompromisu. Cokoliv si o tomto kompromisu myslíme, a já také si něco osobního myslím, protože jsem byl účasten a um, zúčastnil jsem se trialogu, předsedal jsem mu dokonce, nezapojoval jsem se do diskusí, tak eh, mm, jsem měl pocit, že toto byl ten nejlepší možný kompromis. Získali jsme devět měsíců, nikoli ty dva roky, které jsme chtěli, ale je to něco. A pak jsme měli také pocit, že rada neměla další prostor pro Eh, další postup. První říjen je termín, protože to je vlastně určitý milník v eh, funkčním období této komise a komise byla rozhodná v tom smyslu, že nemohou dovolit, aby se eh, tento materiál, toto dosie přesunulo na další komisi. Takže jako vždy Všechny kompromisy jsou věcí dohody, diskuse a není pochyb o tom, že tady už nebude další možná výjimka z tohoto termínu. Alde, děkuji. Já eh, si myslím, respektive sdílím eh, vaše pocity i ty eh, ostatních členů výboru. Jak říkáte, jsou to jednání a nevždy získáme vše, co chceme. To je sice smutné, ale chci poděkovat zpravodaji za dobrou práci a za trvání na svém postoji. Myslím, samozřejmě nemohu předjímat zítřejší hlasování, ale myslím, že přistoupíme na doporučení zpravodaje. Ovšem, myslím, že, se, že musíme vyvodit poučení eh, z tohoto procesu. Samozřejmě do toho vstupuje i eh, Lisabon a tak dále, ale Již eh, po dlouhá léta jsme sledovali eh, tato jednání, jak eh, zadrhávají a pak najednou spadla ta gilotína, máme už jenom jeden rok. Vyjednáváme tady s rovnocennými partnery v duchu otevřenosti a férovosti a doufám, že i komise se poučila o tom, jak vyjednávat, zejména s rozvojovými zeměmi. My k tomu nepřistupujeme s pocitem, že jsou rovnocení v jednacím týmu a eh, máme tady určité eh, stanovené termíny od začátku, které nelze překročit. Je to politování hodná situace, v níž se ocitáme. Později tento týden budeme mít eh, zasedání výboru a KT a budou tam e, členové z obou stran, budou sledovat, co e, děláme a budeme jim muset pak vysl- vysl- vysvětlovat, eh, proč jsme takto postupovali. Je to politování hodná epizoda. Musíme se poučit a musíme zajistit, aby ti lidé, kteří jménem nás v EU vyjednávají, se z toho rovněž poučí a naučí se lépe uplatňovat své vyjednávací a diplomatické dovednosti. Děkuji. Daniel Kaspary, máte slovo. Ano, já bych rád navázal na to, co uvedla předřečnice. Myslím, že se ocitáme v této situaci mimo jiné i proto, že hovoříme s mnoha zeměmi o tématu, které eh, je jaksi namířeno proti VTO, protože, a to nejenom dnes nebo před, eh, předevčírem, ale je to už eh, dlouhodobě eh, namířeno proti VTO a nyní máme možnost tu věc trochu zmírnit. Samozřejmě je politování hodné, že ještě není výsledek jednání, ale mnozí lidé poukazují na nás, na parlament, že my jsme na vině toho, že zatím ještě nebylo dosaženo výsledku, protože se tady chlácholíme s tím, tím, že to nevadí, že máme na vyjednávání hodně času, že to můžeme ještě protahovat i další e, roky a když e, nedospěje, e, nedospějeme ke kompromisu, tak to nevadí. Ale to skutečně není možné a Eh, otázkou je, zdali komise špatně vyjednávala, anebo zda jsme my z parlamentu vysílali nedobré signály. To je obtížné rozhodnout. Nyní jsme dospěli k eh, okamžiku, kdy je nutno eh, ten kompromis najít, přistoupit na něj a protlačit jej parlamentem. Ale také říkám, že pokud by ten kompromis zítra nenašel většinu, pak budeme trvat na tom, co jsme před půl rokem v plénu schválili. Ne, ne, ne, to není vyhrůžka, to je konstatování, stejně tak jako v jiných frakcích. A proto výslovně si přeji, abychom tento, myslím, dobrý kompromis ať už to bude první leden 2015 nebo první říjen 2014. Kvůli těm eh, třem měsícům bychom si neměli vlítnout nyní do vlasu. Měli bychom skutečně všichni tento kompromis podpořit. Eh, je ku prospěchu oběma stranám parlamentu, komisi a eh, s partnerům rozvojovým zemím bychom měli signalizovat, že si přejeme již uzavřít tento problém. Je to již desetiletý vleklý problém a měli bychom ho konečně vyřešit. Děkuji. Kolega Stedy, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, co řekl Daniel. Nejprve bych chtěl poblahopřát Davidovi, protože ehm, byl v mimořádně obtížné situaci, protože ho proklínali, i když dohodl jednu věc, i tu druhou. Eh, někteří chtěli, aby ten termín byl eh, dřív, někteří chtěli později, čili je to skutečně kompromis a jak to řekla paní Balderová, eh, myslím si, že u kompromisu musí někdo něco pustit. Zkrátka já Eh, nesouhlasím s tím, že eh, se nic nedělo, protože toto eh, je věc, která už dlouho se vleče. Teď tedy došlo k nějakému rozhodnutí a já to velice vítám, protože to trošku pročistí vzduch a myslím si, že to je přesně to, co je potřeba udělat a myslím si, že jsme se zachovali správně. Ten kompromis je pro moji skupinu přijatelný a Eh, myslím si, že ten konečný eh, kompromis, který předkládá David, můžeme podpořit. Děkuji. Franciska Kellen eh, ze skupiny Zelených. Děkuji, děkuji. Myslím si, že Teď bychom už neměli hovořit o obsahu. Slyšeli jsme veškeré ty argumenty týkající se toho obsahu. Někteří lidé byli pro, Eh, ten bližší termín, někteří chtěli ten eh, odložený termín. Eh, nakonec ve výboru došlo k hlasování a to hlasování bylo přijato, teda to hlasování znamenalo, že jsme naši pozici přijali většinou jsme spolu legislativci, to, to znamená, že jsme dosáhli určitého kompromisu. Jedna strana zkrátka ustoupí v jedné věci, druhá v druhé věci a myslím si, že v tomto případě skutečně parlament eh, některé věci vzdal. Já se domnívám, že tento kompromis v důsledku toho je špatný kompromis eh, a to z hlediska postupu. Myslím si, že jsme se měli pokusit nějakým způsobem eh, bránit naší pozici, protože pokud něco takového se nestane, tak ztrácíme vlastně svoji důvěrodnost. Eh, já jsem často prohrála v celé eh, řadě věcí, ale vždy stojím za naší eh, pozici, za naším názorem, protože jsme spolu zákonodárci. Myslím si, že pokud nebudeme sjednoceni, a nebudeme společně podporovat pozici parlamentu, tak to bude politování hodné, protože se to projeví potom i na dalších trialozích, které mohou být kde opět může eh, dojít takovýmto rozporům. Já bych eh, se chtěl vrátit k té otázce ztráty důvěryhodnosti eh, ze strany parlamentu. Naopak, tady se jednalo o dvě otázky, o kterých se hlasovalo. Za prvé, jestli bychom vůbec měli mít nějaký termín a to odhlasovala velká většina a zelení hlasovali proti, to je pravda. Čili toto bylo naprosto klíčové rozhodnutí. To druhé se e, týkalo vlastního termínu, to znamená e, buď roku 2014 nebo 2015. A Eh, ten kompromis je někde mezi tím, čili my jsme získali kompromisní eh, řešení ze strany parlamentu, čili já si myslím, že skutečně nemůžeme hovořit o tom, že by ustoupil parlament nebo že by došlo k nějaké ztrátě důvěryhodnosti. My jsme zkrátka udělali to, co jsme se vždycky snažili dělat, to znamená mít příslušný mandát, ale mít dostatečně pružný mandát, který by nám umožnil jakýsi manevrovací prostor, tak jako je to vždy u kompromisních řešení. A toto řešení eh, je teď předkládáno výboru, buď to budeme ratifikovat, nebo ne. Stále ještě máme možnost to neodsouhlasit, ale eh, vy jste eh, hlasovali proti, protože jste proti jakémukoliv termínu, ne proti jednomu nebo druhému. Čili buďme upřímní. Existují zkrátka dvě dva velice odlišné eh, problémy. To klíčové na tom je eh, to, co bylo schváleno velkou většinou v tomto výboru. A vy jste hlasovali proti. To není do mikrofonu, bohužel. Já bohužel eh, nemohu dovolit, aby se tady spochybňovala eh, důvěryhodnost tohoto parlamentu bez jakéhokoliv ospravedlnění tohoto tvrzení. A navíc já jsem u toho byl. <clears throat> Tak, teď jdeme k bodu 11, což jsou činnosti monitorovacích skupin. <clears throat> S, um, Eh, jedna z těchto mentorovacích skupin, eh, vlastně jediná, eh, která se týká Ruska, měla jednání v nedávné době, konkrétně 7. března. A Robert Stedy je k tomu zpravodajem. Já jsem bohužel nemohl se zúčastnit, takže George tam byl. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jen několik slov. Já musím říci, že to byla jedna z nejzajímavějších monitorovacích skupin, které eh, parlament zatím eh, se zúčastnil. Proč? Protože v té eh, monitorací skupině byl pan Tim Osborne, který má skutečně mimořádné zkušenosti s Ruskem protože zastupoval in, britské investory eh, v Jukosu a eh, já jsem mu nakonec řekl, že by eh, o tom měl napsat knihu o těch svých zkušenostech s jednáním s Ruskem. Myslím si, že to také pro komisi byla mimořádně dobrá lekce, protože je to skutečně neuvěřitelné. Možná že by si to eh, zasloužilo delší povídání. Možná, že v jiném kontextu bychom se k tomu mohli vrátit. Chtěl bych pouze říct si v tomto okamžiku, že to bylo mimořádně zajímavé a myslím si, že pro budoucnost našich jednání s Ruskem je potřeba se poučit se eh, zkušeností právě tohoto člověka. A doufám, eh, Roberte, protože vy jste eh, s pravodajem a myslím si, že právě tyto zkušenosti by měly být dány k dispozici, protože Rusko je pro nás zajímavý partner, eh, chceme s ním dále jednat, ale bohužel ehm, se chovají, jako kdyby v tom byli sami. Eh, jako kdyby se to týkalo jenom jich. Nevím, jaké bude řešení dalšího postupu. Já sám jsem optimista, ale bohužel některé ty signály eh, týkající se toho, co nám Rusko je ochotno dát, eh, tyto signály příliš dobré nejsou. Děkuji. Má někdo nějaké připomínky? Ano, pan Scholz Eh, děkuji, děkuji, Georgi. Eh, já eh, bohužel jsem nám nemohl být. Ta další monitorová skupina se bude týkat zemědělské otázky, opět s Ruskem nebude se jednat o Kypr, což je poměrně překvapivé, ale nicméně děkuji ti, Georgi, za to, že jsi mě zastoupil. Pan Šolc, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, měl možnost eh, se toho zúčastnit alespoň částečně. Hovořili jsme ostatně i o spolupráci v oblasti energetické, hovořili jsme o dodávkách energii, energii a chtěl bych eh, vás informovat o tom, že ten dojem, který vyjádřila i komise, byl takový, že Eh, a tady bohužel trošku eh, jiný eh, tón, jinými slovy, neexistuje žádný, žádná společná pozice Evropské unie v této oblasti ve vztahu k Rusku. Jinými slovy, musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme reagovat na ty různé pozice Evropské unie, co se týkající se postavení Evropské unie ve vztahu k Ruské federaci. Myslím si, že to je také Eh, návrh pro naši monitorovací skupinu. Myslím si, že bychom eh, měli eh, žádat o to, abychom získali výsledky z nedávného summitu mezi Evropskou unii a Ruskou federací. To se týká také obchodu a dalších obchodních vztahů a tak dále. Myslím si ale, že v každém případě musíme vzít v úvahu i to, že když hovoříme o těch obchodních eh, tazích, tak je potřeba se zamyslet nad tím, čemu říkáme strategické partnerství. Já jsem proto, ale eh, v každém případě tam musí také přijít ten eh, okamžik, kdy budeme muset mít společnou pozici týkající se také obchodní oblasti. Eh, existuje určitá diskuse o kvalitě přípravy eh, naší pozice pro, teta, pro tato jednání na nejrůznějších úrovních, eh, týkající se různých oblastí. Přitom nám jde skutečně o to, abychom nějakým způsobem takto přispěli ke strategickému partnerství. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. My jsme vzali do úvahy nedávný vývoj v oblasti energetiky a to eh, především ve druhém období eh, prezidentské období pana eh, prezidenta Obamy. Spojené státy nyní sami se snaží o energetickou nezávislost, takže budou tedy těžit ropu, plyn na Aljašce v Kanadě při využívání nových zdrojů i v Mexickém zálivu a tak dále. Takže se snaží o energetickou nezávislost, což povede k posunům na trhu s energiemi, především země Perského zálivu a e, tedy e, střední východ asi se více posune směrem k Evropě. Pro ně to je dobrý trh a přesunou se i směrem k Číně a dojde ke konkurenci mezi Ruskou federací a státy Středního východu. Evropská unie a e, Čína tedy si budou konkurovat jako odběratelé. Takže bychom toto měli vzít do úvahy a e, i v naší energetické politice. A pokud si porovnáme naši energetickou politiku a politiku Spojených států, tak zde Spojené státy mají reálnou proveditelnou energetickou politiku, což neplatí pro Evropskou unii. Naše cestovní mapa do roku 2050 to je pouze taková skládanka eh, eh, zbožných přání a určitých ideologických představ. Není to eh, reálné, realistické, proveditelné řešení energetických problémů. Děkuji. A eh, eh, já bych navázal na kolega, kolegu Šolce. On řekl, že nejenom bychom měli mít společnou pozici vůči Rusku, ale také bychom to měli jasně ukázat. Já jsem předsedal delegaci našeho výboru Eh, když jsme navštívili Rusko v říjnu a náš parlament eh, zde ve výboru přijal usnesení k tomuto. Samozřejmě my jsme eh, tam chtěli o tom s nimi jednat a mm, moc se nám nelíbilo, když naši, par, naši partneři nám řekli, no to je ale pozice parlamentu pouze, to není pozice všech institucí Unie. To je velice nešťastné takto potom při jednáních s Ruskem. A ať jde o Gazprom, tedy unbundling, nebo ať jde, mm, proti, ať jde o protimonopolní kroky proti Gazpromu a tak dále. Takže eh, ať, ať jde o jejich nedodržování závazků z titulu VTO, tak já myslím, že zde Evropská unie by měla vystupovat jednotně a tvrdě, podle mě, vůči Rusku. Děkuji. Bod 12. Mm, jednání o dohodě o obchodu a investicích se Spojenými státy. Eh, příslušným, příslušným výborem jsme my, zpravodajem jsem já. A jak víte, eh, komise 12. března se dohodla že eh, přijme návrh vyjednávacího mandátu pro účely tedy budoucích vyjednávání. Eh, požádá tedy radu o mandát, aby komise mohla začít vyjednávat se Spojenými státy. A náš výbor, výbor INTA, rozhodl, že přijme zvláštní usnesení v této věci, ještě kromě zprávy, kterou jsme přijali v říjnu minulého roku. Návrh usnesení máte ve své dokumentaci a jakožto zpravodaj dovolte, abych něco vysvětlil zde. Za prvé, TTIP, eh, eh, zkrátka, to je v podstatě eh, dohoda která eh, není jako ty předchozí, je nejvíce ambiciozní, nejrozsáhlejší, tudíž přípravná práce. Eh, příprava této dohody také se lišila od příprav na předchozí dohody. Především obě strany se rozhodly již vlastně více než před rokem, že vytvoří pracovní skupinu na vysoké úrovni, mm, které předsedá pan de Hucht osobně za Evropu a Van Kerk za americkou stranu a mm, ta to skupina pracovala 14 měsíců. Na tom, aby vůbec zjistila, zdali nastaly podmínky, abychom mohli vyjednat eh, takovouto eh, obsáhlou dohodu obchodu a investicích. Eh, komise rozhodla, že e, zahájí připomínkové řízení s e, dotčenými subjekty. To probíhalo paralelně s jednáními té skupiny, pracovní skupiny. A i byla přijata průběžná zpráva. Ta společná pracovní skupina v červnu přijala první průběžnou zprávu a konečná zpráva byla přijata v únoru tohoto roku. Za druhé, také i zde v parlamentu, tedy v našem výboru, jsme rozhodli, že budeme velice bedlivě sledovat celý vývoj a rozhodli jsme, že přijmeme zprávu, jak jsem již zmínil, to, ta byla přijata v říjnu minulého roku. Zde eh, eh, jsme tedy vycházeli z té průběžné zprávy eh, pracovní skupiny a i jsme požádali o spolupráci další výbory, které mají zájem o tato vyjednávání. A tudíž naše zpráva z vlastní iniciativy byla přijata na plénu drtivou většinou hlasů a již tato zpráva zahrnuje i takovou vizi, eh, jak parlament si představuje takovouto dohodu. Jak víte, podle eh, Lisabonské smlouvy, mm, takže eh, jednání o podobných dohodách, tak to vede rada a na základě iniciativy od komise. My neparticipujeme na těchto vyjednáváních, ale podle interinstitucionální dohody Eh, s komisí, tak máme přístup eh, k návrhu vyjednávacího mandátu, eh, zároveň jako rada, stejně jako rada, a tedy zároveň dostaneme tento návrh. I když je to dokum, dokument důvěrný, tak máme přístup. A mm, totež bylo rozhodnuto, že se udělá s Japonskem. To znamená, že do toho vstupujeme v rané fázi, eh, eh, eh, abychom mohli nějak ovlivnit rozhodnutí rady o ten rozhodnutí o vyjednávacím mandátu. Takže proto právě i v tomto případě máme na stole návrh usnesení. Nicméně, ale vzhledem k tomu, že na jedné straně jsme přijali dost, dost podrobné usnesení v říjnu a není důvod opět všechno opakovat i v tomto usnesení, tak na druhé straně i e, i e, ty vyjednávací mandáty e, jsou důvěrným dokumentem, takže nemůžeme přímo se k tomu vyjadřovat, tak parlament v této fázi tedy se nemůže více angažovat. Ale máme za to, že druhé usnesení i tak bude užitečné, je to takový signál, kde vyjadřujeme, co nám leží na srdci především a zde parlament tedy velice pečlivě sleduje proces a je potřebný potom náš souhlas. Návrh usnesení ho, se odkazuje na detailní usnesení z října a apelujeme, aby se začalo vyjednávat, ale je třeba, aby zde i byla eh, tomuto vyjednávání nejprve dána velká hm, politická podpora, než se začne pracovat na detailech toho, co si přejeme, aby v dohodě bylo. A poslední poznámka. Je to na 100% eh, dohoda o obchodu a investicích, je to pouze tedy dohoda o obchodu a investicích a tak je třeba k tomu přistupovat. Ale nicméně, jak jsem již řekl, Eh, tedy eh, rozsah vyjednávání bude zahrnovat celou řadu různých průřezových, eh, horizontálních, regulačních otázek, takže zde samozřejmě asi budeme muset požádat o spolupráci další dotčené výbory. A proto jsem rozhodl, že pozvu předsedy dalších výborů, kterých se to týká, prostřednictvím dopisu, který jsem tedy vyhotovil již tedy, než eh, jsme přijali usnesení v říjnu a eh, snažím se je zapojit. A já, pokud vím, alespoň jeden výbor vidím, že se rozhodl se zúčastnit našeho jednání. Nyní máme stálý monitorovací tým, který sleduje Eh, obchodní vztahy s USA a ten byl vytvořen vlastně ještě předtím, než přišla ta myšlenka vyjednávat o této ambiciozní dohodě. A takže jsme byli připraveni a nyní bych dal slovo mm, kolegům, kteří jsou eh, v tom, kteří jsou tedy v tomto stálem eh, v jedna, v týmu, takže nejprve EPP. Děkuji, pane předsedo. Je samozřejmě velká radost zjistit, že jednání se Spojenými státy americkými nyní již eh, začnou a eh, že eh, dohoda postoupí vpřed, alespoň ve smyslu přípravy na jednání. Vše, co je pozitivní, už nebude muset být opět třikrát eh, upravováno a tak dále. Budu eh, stručná. Považuji za správné, abychom, co by parlament, ještě jednou sepsali druhé usnesení, byť se tam zopakuje leco z, z toho, co bylo již před poměrně krátkou dobou řečeno. Pokud, eh, milý pane předsedo, eh, myslíte, že by to bylo, mělo být krátké, tak musím upřímně říci, že toto usnesení považuji za dlouho, dlouhé. Měli bychom eh, začít škrtat z toho to, co již bylo řečeno a spíše se zaměřit na ty podstatné body, což by znamenalo, že z úvodních ustanovení bychom vyhodili alespoň polovinu a ekonomický a politický kontext či souvislosti jsou po mém soudu rovněž dlouhé. Co je důležité, to jsou ty poslední body, a sice eh, mandát vyjednávání a role parlamentu. A správně jste zdůraznil, pane předsedo, že jde o eh, čistě obchodní dohodu, to znamená, že my jsme v tomto ohledu příslušní příslušným výborem a dovolte v této věci dvě poznámky k bodu 16 a 18. Mám za to, že tím, že ekonomické sektory obou stran eh, vedou již eh, velmi hluboká jednání a daleko sáhla jednání, tak bychom měli právě i ty ekonomické subjekty do toho zapojit a mám na mysli eh, případné sloučení článku 16 a 18. Například tam, kde jsou potíže s normami, se standardy, bychom právě ty, kteří dnes a denně s těmito normami pracují, měli přizvat k jednání a e, že bychom buď jako vyjednávací skupina komise nebo jako parlament e, měli důvěřovat lidem z praxe, eh, tomu, že to právě ta praxe vyřeší, praktici to vyřeší. A druhá poznámka k roli parlamentu. Tady jsme v zásadě naprosto zajedno, naštěstí, a to je hezké. K bodu 22 bych řekla, že samozřejmě eh, budeme velmi intenzivně eh, muset spolupracovat s radou, komisí, americkým kongresem a tak dále a k tomu bych ale ještě připsala větičku, že to musíme také učinit ve spolupráci s národními parlamenty. Dobře víme, že jakmile je dotčen nějaký legislativní akt, který eh, spadá pod eh, svrchovanost národních parlamentů a eh, členských států, musí dojít také k ratifikaci národními parlamenty. Já si myslím, že veřejné mínění v členských státech, které se může lišit stát od státu, tomuto veřejnému mínění by prospělo, kdybychom mm, naše kolegy na národní úrovni do takovýchto procesů a rozhodování zapojili. A ještě poslední poznámka na okraj. To nemá tolik co dočinění s tímto usnesením. Je hezké a správné, že koordinátoři obdrží texty. Jednodušší by bylo, kdybyste texty dali k dispozici i stínovým zpravodajům. To by byla kratší cesta, než kdybychom se museli k tomu, než když se k tomu musíme dostávat oklikou. Samozřejmě, že důvěrnost musí být zaručena, jinak by to nemělo smysl. Děkuji vám. Uh, thank you, that's... Děkuji. Byl jsem informován, že eh, text eh, je k dispozici stínovým zpravodajům, eh, takže omlouvám se, to byla moje chyba. A další řečník podle seznamu členů eh, toho stáleho monitorovacího výboru Maritě Šake. Alde. Děkuji, pane předsedo. Obecně řečeno jsem spokojená s návrhem usnesení. Je dobré, že není příliš dlouhé a ke konkrétním bodům se ještě dostanu. Je dobré, že zdůrazňujeme roli Evropské unie jako celku, ne tedy eh, eh, odděleně Evropské komise a parlamentu, to je zásadní. Eh, je třeba mm, dát signál, že je zde jednota, Eh, mezi námi, komisí a tak dále a mm, že i eh, na naší straně jsou hospodářské subjekty, veřejnost. Veřejná podpora tomuto procesu je důležitá, hm, protože to je třeba, aby mm, bylo zajištěno pro úspěch. A zde já doufám i, že eh, takto Eh, se naši představitelé eh, zapojí do diskusí s veřejností. A pokud jde o eh, ten seznam těch mm, požadavků, které by tam měly být, já bych velice ráda, aby mm, v tom mandátu tedy, mm, tam se hovoří o tom, že by tam měly být i otázky jako autorská práva, takže bod 14, já si myslím, že není moudré toto zdůrazňovat teď v tomto kontextu eh, z důvodu eh, problémů, eh, které v tom vidí veřejnost. A samozřejmě je třeba, abychom byli transparentní. Ponaučili jsme se snad z minulosti, že to je špatné, když nejsme transparentní při vyjednávání obchodních dohod dách, takže měli bychom mm, tam zdůrazňovat nutnost transparentnosti při tomto mandátu. Dále, konkrétně teď, jak mm, eh, eh, tedy eh, probíhá ten proces rušení zákazu na hovězí mm, a jak i se ruší ty další regulační mm, překážky. Je to spojeno vůbec s touto dohodou, anebo se to bude řešit odděleně? To je otázka tedy toho, že se to týká vlastně zároveň několika agent, takže bych chtěla slyšet váš názor, jak se o to bude jednat. Dále, se ptám, jak je to s rozsahem služeb, eh, protože zde ten rozsah by měl být větší. Samozřejmě komise podle její studie se říká, že služby v podstatě tvoří gro našeho obchodu, takže se ptám, zdáli, eh, jak to je s tímto. Děkuji. Děkuji a chci poděkovat za mm, eh, příspěvek k návrhu usnesení a beru na vědomí vaše připomínky samozřejmě jsem ochoten i jednat o tom s dalšími členy stále, stále pracovní skupiny, monitorovací skupiny a spolu s nimi vylepšovat vylepšovat návrh. A nyní kolega Sterdy. I think we could probably... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že bychom leco mohli z toho dokumentu eh, výjmout, ale obecně jste odvedl skvělou práci Eh, abych se vrátil k tomu, co právě uvedla paní Šáke. Eh, zmínila jste se o hovězi. Ano, je zde skutečné riziko, že zemědělství, a opakuji to, zemědělství bude zasahovat do této příležitosti pro budoucnost Evropské unie. Evropská unie je eh, větší obchodní blok než USA. Je to obrovská příležitost pro obě strany semknout se a nechci, aby zemědělství případně zničilo nebo narušilo tuto možnou spolupráci. Zemědělství se vždy dá vyřešit nějak. Měl jsem setkání s Kanaďany včera, diskutovali jsme o kanadské dohodě a vždy mi připadá, že zemědělství je e, tím hlavním Ehm, sporným bodem, ale když eh, se pak podíváme na detaily, tak zjistíme, že to není až takový problém. Každý chce to tež. Sanitární opatření, fitosanitární opatření a tak dále, ehm, problematika hovězího a tak dále. Já myslím, že kdyby do toho dostalo i to hovězí, ehm, tak by to určitě nepoškodilo EU velký problém v EU, zejména pro Francii, je to, že američané používají eh, geneticky modifikované krmivo pro eh, svá domácí zvířata. Evropa s tím eh, nesouhlasí a je zde samozřejmě velký cenový rozdíl. Evropští farmáři jsou tím znevýhodnění, musí nakupovat soju geneticky nemodifikovanou a tak dále. Je to ale tady obrovská příležitost a jsem velmi rád, že jste do toho vnesli i roli parlamentu vy jste se setkal eh, s komisařem de Guchtem, když měl tiskovou konferenci v místnosti. Někdo se ho zeptal, co uděláte, abyste spolupracoval s Evropským parlamentem a on řekl, budu jej informovat. Já myslím, že my musíme být velmi dobře informováni a musíme být v kontaktu se všemi vyjednávacími delegacemi, abychom věděli, co se děje. Ale hledím vstříc příležitosti pro Evropskou unii v této věci. Děkuji. Ano, děkuji. Myslím si, že zcela jistě dojde k prohloubení našich schopností schopností eh, být informováni o těchto věcech. Proto jsem také zdůraznil eh, v jedno ze svých eh, připomínek, že bychom měli být informováni a měli bychom mít možnost angažovat se v těchto, s tím s komisí a to ještě před tím vlastním jednáním, což je reakcem na to, co řekl pan komisař de Kuch, když eh, prohlásil, že parlament by měl být informován. V tomto s vámi souhlasím, my potřebujeme víc, než být informováni. A, a eh, proto eh, já trvám na tom, že bychom měli mít možnost vyjádřit také svoje stanovisko k této věci. Eh, pochopitelně je potom na nich eh, tyto věci rozhodnout, ale tato rozhodnutí by měla zohlednit naše názory. A to krok za krokem. Děkuji ještě jednou. Jak eh, řekla Mariette Šalke, v současné době máme k dispozici studii, kterou nechala vypracovat komise. Je to velice důležitá e, studie, která se zabývá také hospodářským dopadem e, těchto dohod a hovoří se zde o různých těch úrovních a myslím si, že skutečně ty výsledky jsou e, imponující a domnívám se, že všichni členové našeho výboru by se měli seznámit s touto studií. Komise měla prezentaci včera. Um, Um, se zúčastnili někteří asistenti a také poradci. Myslím si ale, že eh, je skutečně důležité, aby tuto studii jste si prostudovali i vy všichni, eh, protože ta úroveň analýzy je mimořádně hluboká. Ani Klado, další, kdo požádal o slovo? Jo, pardon. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci Roberta Stadyho uklidnit. My E, můžeme dovážet e, e, modifikovanou soju do Evropy. Tady neexistuje žádné omezení dovozu modifikované soji. I samozřejmě máme třeba určité typy produkce, kde chceme ji nepoužívat, ale lze ji dovážet a již bylo řečeno, a to je takový velký slogan Evropské komise, že vytvoříme největší zónu volného obchodu a to bude největší dohoda, která kdy byla uzavřena Evropou na světové úrovni. A tedy, poněvadž jde o tak ambiciozní cíl, tak si myslím, že je třeba, abychom měli nástroje, které skutečně umožní vyhodnocovat dopady. Vy jste to, pane předsedo, řekl. Zde existuje jedna studie, ale ta studie v podstatě ta e, e, vychází z modelu předchozích studií. A pokaždé, pokaždé, když jsme vytvořili studii e, a poté dohodu, tak mm, mm, E, tam e, většinou se z té studie e, vyplývá, že to bude mít dopad na růst, růst a nakonec k růstu nedo, nedojde. Takže já myslím, že bychom měli i naši metodiku změnit a měli bychom i snažit se anticipovat a nedělat všechno ex post až po tom jednání. A je skandální, že komise si dovoluje poslat nějaký dokument radě, a e, ta myšlenka, že když se podepíšou veškeré dohody o volném obchodu, že to na, e, zvýší růst o 2%, no to snad nikdo nemůže věřit. Já jsem konzultoval ekonomy a oni z toho mají velkou legraci. Přece nemůžeme vůči veřejnému mínění dnes, veřejné mínění ví, jak krize je tvrdá a nemůžeme teď tím ukázat papír a říci, žádné investice nejsou potřeba, žádný rozpočet nepotřebujeme v Evropě, stačí jenom podepsat dohody o volném obchodu a už to tady bude a bude to znamenat velký růst a 2 miliony, miliony pracovních míst. No, když slíbíte občanům 2 miliony pracovních míst, tak přece seriózně se musíte chovat, jinak to jsou lži lži, eh, ke kterým se uchyluje Evropská instituce. A to znamená, že Evropský parlament musí být striktnější a rigoroznější a musí eh, řádně vyhodnocovat podobné typy dohod, liberalismus eh, v komisi, v našich institucích, tak z posledních léta se hodně vyřádila, vyřádil liberalismus a teď bychom měli být opatrnější. To je první bod. A druhý bod toto vyjednávání, jak bylo řečeno, to eh, eh, není pouze eh, jednání o clech. Ne. Když se rozhodne o nějaké normě, o nějaké překážce, volném obchodu, tak nejčastěji to je v podstatě eh, eh, volba, volba eh, celé společnosti, ať, jsou to, ať je to blaho zvířat, ať je to duševní vlastnictví, hm, ať jsou to ty sanitární, fitosanitární normy, o tom rozhoduje společnost, lidi v našich zemích a v Evropské unii. Takže, ale tato dohoda je dohoda politická, více než dohoda obchodní, přece je, je to politická dohoda především. A dnes veřejnost nemůže vědět snad, na jakém základě Evropská komise bude vyjednávat. No to je pro mě zcela absurdní i vzhledem k situaci, ve které se Evropa nachází a e, kdy e, občané nevěří Evropě a teď Evropa bude za ně vyjednávat e, o věcech, o kterých občan není informován a tady si myslím, že to je velký exces, a protože veřejnost nebude vůbec o tomto vyjednávání informována a podle toho, co slyšíme usnesení, která přijímají, přijímá Evropský parlament, mají být stručná. No i tam není skoro nic. My jenom říkáme a priori souhlasíme s tímto nádherným eh, vyjednáváním, které nám přinese 2 miliony pracovních míst. No pokud chceme k tomu přistupovat s veškerou vážností, No, tak musíme se vyjadřovat k různým bodům toho vyjednávání přece, protože Evropský parlament eh, eh, v podstatě již teď jaksi je méně cený v tomto vůči radě a je třeba si myslím u těch různých bodů již se k tomu nějak vymezit. A eh, závěrem, pane předsedo, pokud dovolíte, opět eh, je to eh, velice komplikovaná hospodářsko-politická situace v Evropě. A já tedy chci, aby Evropský parlament spíše než aby to nějak se snažil ukvapit a snažil se tlačit na ta vyjednávání, tak spíše by měl požadovat, eh, abychom nejprve se řádně zamysleli nad různými aspekty tohoto vyjednávání a ne, aby tlačil na komisi aby pan komisař de Hucht na konci mandátu mohl říci, tady mám v ruce eh, tu největší vyjednanou dohodu, aby pan předseda Barroso díky té dohodě, aby potom mohl, až nebude předsedou komise, aby mohl tedy být jmenován do nějakých vysokých mezinárodních funkcí. No to nám přece jedno. Nám jde o to, abychom měli kvalitní dohodu, která bude i přijatelná pro občany, kteří budou chtít, a ne, aby to byla taková třešnička na dortu a nějaká trofej pro komisi. Ehm, myslím si, že eh, celá ta větika, ty transparentace a co se týče toho eh, odstavce nebo paragrafu 15, Eh, to je také věc, která s tím vším eh, souvisí. Pojďme si teď poslechnout názory eh, dalších lidí, například Helmut Scholz, byl také v tématu skupině. Děkuji, pane předsedo. Žanik Šado se nyní zaměřil ještě na cíl té dohody a mnohé z toho, co řekl, sdílím. Chci ostatně pochválit eh, váš přístup a také jej sdílím, totiž, eh, že Evropský parlament ještě před udělením mandátu požaduje zásadní pozici. A to je, myslím, i cíl předloženého usnesení a také předmět dnešní debaty. My jsme eh, jednání ještě nezahájili, to znamená, že se nacházíme v situaci, kdy v podstatě musíme my vymezit prostor, v němž se eh, ta jednání mají odehrát. A proto myslím, že je správně, abychom eh, ve snaze vyřešit eh, krizi občany v 27, 28 členských státech na to připravili, protože oni budou eh, poměřovat každou dohodu tím, co jim to přineslo. Eh, dobrá, dobrou práci, slušný příjem, až pak k otázkám eh, životního prostředí, kulturní rozmanitosti a tak dále. A proto tyto aspekty je nezbytné do toho zahrnout tak eh, abychom ve srovnání s dosavadními dohodami a také eh, vyjednáváním eh, se vymezili pozitivněji v tomto duchu. Dovedu si představit, že u otázek D, E a H ještě jednou pouvažovat o tom, zdali skutečně vystihují podstatu věci. Z mého pohledu ano, vy říkáte, na pozadí stagnujících jednání ve VTO a vůbec eh, na pozadí dalšího vývoje světového obchodního systému musíme přistoupit na to, aby bilaterální dohody přesahovaly rámec standardů a závazků VTO. Ale myslím si tež, že eh, posláním této dohody v rámci mezinárodního obchodního systému, v rámci eh, celosvětového systému je důležité, aby eh, toto jednání přispělo k dalšímu rozvoji multilaterálního partnerského světového obchodního systému. Myslím, eh, že to je, musí být jakási záloha této dohody, protože strach a úzkosti jsou všude a proto považuji za důležité, aby Evropský parlament trval na své dosavadní pozici, pokud jde o e, vytvoření světového obchodního systému a e, tuto pozici také vůči komisi zdůraznil. Myslím, že v této chvíli není nutno tam uvádět všechny aspekty, které obvykle uvádíme v rámci mezinárodních dohod, ale domnívám se, že ekologické, sociální, e, hospodářské e, aspekty a také aspekty zaměstnanosti musí být jasně pojmenovány jako záruky pro úspěšné a časné ukončení jednání vedoucí k takovéto dohodě. A dále je dobře, že je tady i kolega Moran z AFETu, totiž myslím, že je nutno tu dohodu zakomponovat do e, současné situace, v níž se svět nachází. Totiž AFET nyní pracuje na, transatlant, na posouzení transatlantického e, partnerství a spolupráci. A i když se jedná o obchodní a investiční dohodu, eh, nemůžeme ji zcela vydělit od eh, ostatních debat, které probíhají v rámci transatlantického partnerství, protože my potřebujeme pochopení partnerů a pokud se podíváme na diskuse probíhající v kongresu, pak na straně partnerů eh, máme rovněž poslance v Americe. Abych to zestručnil, hovoříte-li o roli parlamentu, tak myslím, že to, co zde zaznělo o transparentnosti, o věrohodnosti a také o sebepochop a, a, a také o akceptaci občanů pro tuto dohodu, tak si myslím, že parlament musí od začátku hrát roli zprostředkovatele. Zkušenosti akty, SWIFTu a tak dále nás eh, učí, že pokud nevstoupíme včas do dialogu s občany, nezapojíme je do mm, eh, našich předsevzetí a očekávání, eh, pak takovýto podnik ztroskotá. My jsme přece zástupci veřejnosti. A proto bychom měli zahrnout do textu i určitou pasáž o transparentnosti, o zastupování veřejnosti a také vstoupit do dialogu s občanskou společností, s odborovými organizacemi a e, e, s národními parlamenty. Sdílím pozici paní kolegyně v tomto ohledu, protože parlamenty eh, jsou jakýmsi eh, přemostěním vztahu eh, mezi Evropskou unii parlamentem. Promiň. Nemám už další žádosti ze strany členů našeho komity, ale jsou tady zástupci jiných výborů, čili pan Santori z ITRE. Ano, vítám vás tady mezi námi a dáma. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo i děkuji za vaši vstřícnost a že jste se zavázal zapojit i výbor ITRE, tedy ty další příslušné výbory, aby byly zapojeny již teď v této přípravné fázi vyjednávání mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Výbor ITRE eh, je si zcela vědom toho, eh, jaký je harmonogram tohoto vyjednávání. Je to harmonogram velice ambiciozní a i my tedy e, se snažíme se zapojovat a podporovat vás, pokud vám to pomůže, tak abychom skutečně se i řádně koordinovali zde v parlamentu. Můj výbor mm, již e, několikrát v minulosti e, sdělil jak eh, vztahy mezi evropskou průmyslovou politikou a eh, mezinárodním obchodem, jak eh, to je velice relevantní a že mezinárodní dohody by měly právě brát do úvahy i zájmy, zájmy Evropské unie. A teď pokud jde tuto dohodu, tak Mm, pracujeme na tom a určitě nastanou určité otázky, eh, kde my bychom se měli vyjádřit a určitě to bude součást eh, témat, o kterých my budeme diskutovat. První eh, téma se týká tedy cloud computing, těch uložiš dat. Takže zde my právě jsme již ve výboru ITRE začali na tom pracovat a já si myslím, že to bude téma, mm, mm, kde by bylo velice užitečné o tom jednat i se Spojenými státy, stejně jako to celé to téma zabezpečení mm, počítačů, tedy kybernetická bezpečnost. Já si myslím, že to je téma, které je tedy relevantní i pro Spojené státy, Evropskou unii a měli bychom možná si stanovit určité cesty do budoucna. E, a další téma, kde se domnívám, že eh, bychom měli spolupracovat, eh, aspoň hovořím za můj výbor, je otázka energetiky. To je odvětví, kde samozřejmě můj výbor je velice angažován. Nyní máme na stole zprávu z vlastní iniciativy o eh, jednotném energetickém trhu, o nových příležitostech obnovitelných zdrojů, ale mm, Samozřejmě teď na globální úrovni eh, existuje hodně různých diskuzí na téma energetiky, takže se asi mm, toto by bylo i zajímavé ve vztahu s USA. Závěrem chci poděkovat za pozvání a jsem samozřejmě k dispozici, eh, celý výbor je k dispozici, mm, tak abychom spolupracovali eh, na tom, aby vyjednávání skončila úspěšně, protože tato eh, vyjednávání, jak jsme již i řekli dříve, eh, musí mm, zohledňovat problematiku a zájmy Evropské unie. Eh, takže zde to je takový eh, obecný názor, to znamená, nelze eh, pouze jít po povrchu, protože eh, v minulosti často jsme šli velice po povrchu v těchto dohodách, takže tady ne, tady bychom skutečně měli jako parlament se do toho zapojit. Um, já souhlasím s tím, že by měl skutečně existovat důslednost eh, mezi těm vnější činností a vnitřní činností. A tady si myslím, že ehm, se jedná hlavně o politiku, eh, kterými, kterou, o politiky, kterými se zabývá ITRE. Děkuji vám za váš eh, příspěvek a doufám, že i nadále budeme mít možnost těšit se splodné spolupráce. Pan Jose Milan Mon, další, který bude hovořit jménem výboru AFED. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za AFET, za pozvání na tuto diskuzi. Myslím si, jak jsme již slyšeli, eh, tato vyjednávání eh, budou znamenat skutečné oživení. Je to významný nástroj pro oživení transatlantického vztahu, tedy mezi EU a Spojenými státy. Je to příležitost, historická příležitost, abychom dali větší impuls eh, těmto významným ekonomickým vztahům. A jak vy víte lépe než já, zde Jde to za rámec bilaterálních vztahů, nějakých norem, standardů, eh, ne, protože nakonec eh, je to něco, co jde i za rámec eh, tedy bilaterálních vztahů, ale pokud je o ten bilaterální vztah jako takový, to je historický moment teď, protože teď se hodně Eh, hovoří tedy o různých bilaterálních vztazích, třeba s eh, Jižní Amerikou, s Azií a takže zde je třeba, aby Evropa skutečně jasně řekla, že nám jde o transatlantický vztah. Je to i ukázka toho, jak, jaký význam přičítáme transatlantickému vztahu s USA. Je to, takový, je to i signál zbytku světa, že chceme mít intenzivní vztahy přes Atlantik a také, že eh, chceme hrát protagonistickou roli ve světové ekonomice teď Eh, v době ekonomického úpadku mm, v tom takzvaném západu, takže i z ekonomického mm, pohledu, i politického pohledu to má obrovskou dimenzi. It is a constitutional obligation for... Eh, myslím si, že je skutečně eh, třeba dodržet tuto důslednost při prosazování těch politik, které souvisejí s vnější činností. Já souhlasím s Pakomonem, že my představujeme určitou eh, bázi pro takovéto skutečně zásadní partnerství. Děkuji za um, váš příspěvek. Sara Lapot bude uh, další, um, kdo promluví. Uh, um, je představitelkou ehm, eh, organizace, která spolupracuje s americkým kongresem. Myslím si, že eh, skutečně je dobré, když Sára teď se ume slova. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, také za to, že v podstatě zvažujete všechny různé aspekty při posuzování celého tohoto procesu. Eh, do kterého angažujete i zástupce delegací. Eh, toho si velice vážím a jsem přesvědčena, že si toho váží také členové mé delegace. Eh, v jejím čele stojí Christian Eila. Já si myslím, že se jedná o usnesení mimořádně dobré. Myslím si, že je z hlediska standardu parlamentu poměrně i krátké a stručné. E, myslím si, že to, co zde e, zaznělo, co vy jste řekl o tom, jak je potřeba, aby se angažoval i kongres této věci, to je věc, která je mimořádně důležitá. Velice e, oceňuji odstavec 18, protože tady se hovoří o různých aktérech v těchto legislativních orgánech a myslím si, že dojde k celému cyklu setkání a vztahu mezi těmito orgány a myslím si, že eh, americká eh, delegace v rámci toho eh, trialogu bude hrát mimořádně důležitou úlohu také v rámci našeho zasedání, které se bude konat na konci května a na začátku června. Myslím si, že to všechno přispěje k celému tomuto procesu a to způsobem významným. Já také jsem se ráda vyslechla to co jste řekl k tomu eh, bodu, který hovoří o tom, že parlament musí být informován o těchto věcech. Eh, doufám, že komise se poučila eh, z toho, jak probíhala jednání o SWIFTu a o aktech. O aktam myslím, jsem si jistá, že komise toto bude mít na paměti, tyto zkušenosti a nebude je chtít opakovat. Eh, doufám, že komisár Chucht eh, tyto věci slyší a patřičným způsobem zohledňuje. Já um, osobně si myslím, i když si myslím, že hovořím za celou delegaci, uh, já si myslím, že bychom měli být nakloněni k podepsání uh, Eh, této věci. Já, si, eh, já v tomto nesouhlasím s panem Žadovem. Myslím si, že jako liberálka eh, já se domnívám, že bychom měli mít více liberalismu naopak. <clears throat> Já tedy plně podporuji tu myšlenku, že bychom měli mít eh, skutečně volný obchod, měli bychom měli mít možnost vzájemných investic, což by eh, vedlo k vytváření nových pracovních příležitostí a také k ekonomické prosperitě, ale eh, neznamená to, že bychom se neměli věnovat podrobnostem, tak jak budou tato jednání dále pokračovat. Eh, já ráda bych vyzvala komisi, aby eh, zajistila, eh, aby nedošlo k něčemu, čemu my v angličtině říkáme sloní pasti během těch příštích dalších jednání. Já nejsem odbornice na některé ty regulační otázky, ale přesto si myslím, eh, že otázka kyseliny mléčné, o které jsme hovořili eh, loni na podzim, a tato, eh, tento problém byl vyřešen, ale bylo podivné, že ta jednání musela trvat tak strašně dlouho. Já jsem si kladla otázku, jestli by komise neměla se zamyslet nad tím, jestli nemá dostatečný potenciál tyto věci eh, eh, řešit. Jinak bylo mi řečeno, eh, že by bylo skutečně správné se zaměřit na ty věci, které je možno řešit a tyto věci by měly být vyřešeny co nejrychleji, tak aby to nepřerůstalo v situaci, která by mohla ohrožovat výsledky všech těchto jednání. Eh, já jsem také ve výboru LIBE a pochopitelně si uvědomuji eh, důležitost těch různých regulačních standardů v oblasti ochrany údajů. Myslím si, že eh, tady máme určitou možnost, možnost, která je skutečně báječná, a sice, že bychom mohli dosáhnout společného regulačního rámce, který by platil napříč Atlantikem a který by vlastně mohl vést k vytvoření globálních standardů, což podle mého názoru by bylo eh, lepší než cokoliv jiného. Myslím si, že právě zde bychom měli si zachovat určitou vlivnou pozici. Eh, je jasné, že v různých sektorech je pocit, že někteří ztrácejí, někteří naopak eh, jsou vítězi, ale eh, myslím si, že pokud by se nám podařilo tyto, podařilo tyto věci vyjednat, že bychom výsledky měli nakonec pozitivní. Trošku mi dělá starost ten odstavec 16, co se týká dohodě o kvalitě. My pochopitelně nechceme, aby se ty věci začaly protahovat ale stačí snad říci, že jak kvalita, tak čas jsou oba faktory velice důležité. Děkuji. Děkuji vám za vaše připomínky. Pojďme se teď eh, vrátit eh, k dalším eh, členům našeho výboru. Máme ještě 15 minut, méně než 15 minut, předtím, než zahájíme zasedání koordinátorů. Nezbývá mi, než trošičku omezit dobu, kterou vám dám k dispozici, eh, tři minuty. Bert Langem eh, bude první, kdo bude hovořit za skupinu SND. Děkuji, pane předsedo. V skutku v tomto usnesení jde o mandát a eh, paní Rowold má pravdu. To je vlastně stěžejní bod usnesení. A v té části o mandátu jsou formulovány již eh, některé ofenzivní zájmy, které podporují. Totiž, že máme a chceme mít standardy, které evropským podnikům umožní rychleji a efektivněji pronikat na americký trh. Chceme zajistit, aby dohoda, kterou tady uzavíráme, platila na všech úrovních ve Spojených státech. Chceme odbourávat netarifní obchodní překážky a tak dále. A dalším ofenzivním zájmem Evropy je zajistit, aby udržitelnost v oblasti ochrany životního prostředí, ale také práv zaměstnanců byla eh, eh, zapojena nebo zapracována eh, do dohody, stejně tak jak ve vztahu s Peru, Kolumbií a dalšími zeměmi. Co přichází trochu zkrát, zkrátka jsou defenzivní zájmy. Když se podívám na to, že v USA vlivní senátoři eh, dali najevo, že oni mají určité defenzivní zájmy, které jsou os, ovšem v eh, protikladu k našim, tak bychom se tady měli vymezit. Například nejsem ochoten akceptovat že připustím um, maso s hormóny nebo klonované maso bez jakýchkoliv zkoušek na evropské eh, trhy anebo eh, připustit eh, maso, které je čištěné chlórem a tak dále. To jsou ofenzivní zájmy a defenzivní tež, které jsou v USA jasně definovány a které musíme zodpovědět ze strany Evropy. A nebo v oblasti audiovizuálních služeb existují určité evropské nároky, které jsou ovšem jiné než ofenzivní zájmy USA. A za třetí, což již kolegové z výboru eh, eh, Libe a průmyslu eh, nadnesli, ochrana osobních dat. My právě vedeme velmi intenzivní debatu o základním nařízení o ochraně osobních dat. Mají velmi přísné podmínky a to nechceme nechat podkopat nebo rozměřit mělnit eh, americkými eh, zájmy. Samozřejmě americké podniky eh, právem přicházejí do Evropy a nezůstali se svým cloud computing v USA, protože u nás platí jiné, za, jiné standardy. Ano, my máme ofenzivní i defenzivní zájmy zcela jasně a to bychom měli také důrazně našim americkým partnerům říci, abychom i my dali najevo, kde stojíme. Děkuji. Další je Elizabeth Kostinger, IPP. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že mnozí kolegové již nadnesli důležitá témata. Já také vítám váš přístup, že výbor INTA a Evropský parlament vůbec ještě před zahájením jednání podá eh, své stanovisko. Ale chtěla bych také podpořit ty kolegy, kteří již upozornili na to, že se jedná o velmi choulostivá témata, která budou projednávána a e, nesporně v nadcházejících týdnech a měsících zažijeme celou řadu zajímavých veřejných diskusí na toto téma. A právě ta nadnesená témata o genetické technologii a importech genetické technologie, ostatně tady musím protiřečit kolegovi, není pravdou, že eh, veškeré eh, geneticky eh, modifikované osivo se dováží do Evropy. Máme velmi přísná pravidla registrace a ehm, v žádném případě nehodláme připustit, aby byla omezována. A mm, tuto debatu bychom proto měli velmi otevřeně vést, musíme ji otevřeně vést, protože eh, to vyvolává eh, nejistoty a znejištění eh, spotřebitelů, zejména pokud jde o mm, maso s hormony. Víme, že vedeme již dlouhý spor a máme ho vlastně za sebou o masných výrobcích upravených hormonálně, které byly dováženy eh, z USA a proto eh, by bylo zajisté záhodno do té dohody zapracovat i pasáž o nezávadnosti potravin a tak dále. Další důležité téma, které určitě mm, eh, se vynoří během jednání, budou značení o zeměpisném původu. Evropa má v tomto ohledu dlouhou tradici. Také v rámci stávající dohody o víně jsme viděli, jak hluboká je ta propast mezi ochranou země, zeměpisného původu vůči ochraně známek. A myslím, že je důležité, aby právě Evropský parlament zaujal silnou, výraznou pozici v těchto věcech, tak abychom dovedli tu dohodu do znárného konce. Děkuji. Thank you. Děkuji. Další Henri Ebert z SND. Oui, oui euh, avant-projet <coughs> de résolution. non návrh usnesení se neví příliš dlouhý, ale docela kompletní a dobrý. Jako každý předběžný návrh, eh, eh, tak i zde je co zlepšovat. Vy jste řekl, že o co jde, je samozřejmě dohoda o volném obchodu, která je nejambicioznější, nejdůležitější, o které se kdy jednalo. Samozřejmě důsledky to má obrovské. A to eh, i e, kvůli tomu typu obchodu, e, o který jde, protože 60 našich obchodních vztahů v podstatě probíhají eh, na základě bilaterálních eh, režimů. A zde tedy my v podstatě opouštíme ten ideál, tedy multilaterální obchod a teď eh, jdeme cestou bilaterálního systému a my známe, že bilaterální režimy mají své limitace, protože potom dojde k roztříštění mezinárodních vztahů a mezinárodního obchodu. Já připomínám, že před deseti lety to bylo pouze 25% šlo bilaterálně a to má samozřejmě velké důsledky pro růst, pozitivní i negativní. A také i to má velké důsledky pro naše normativní pravomoce. E, takže vlastně je to e, tedy velice významná tedy dohoda. A zde teď mám takovou otázku, protože se hodně tady mluví o lhůtách. Ano, e, nám tedy parlamentu v podstatě zbývá rok. A někde, i někteří komisaři, někteří kolegové by eh, chtěli tedy, abychom eh, se eh, jaksi honili za touto dohodou, abychom ji uzavřeli a není to kontraproduktivní, protože my chceme spíše, abychom šli do hloubky, abychom byli transparentní a neměli bychom spíše tomu dát čas, protože to je velice důležitá dohoda a měli, neměli bychom tedy ji vyjednat skutečně řádně <clears throat> je to ambiciozní, důležitá dohoda, ale zároveň i velice náročná. Je tam celá řada sice schodných bodů, schodných mezi EU a USA, Eh, v tom multipolárním světě. Ano, máme hodně schodných bodů, to nepodceňuji, ale také je tam i hodně eh, rozporných bodů, mm, o kterých se velice těžko bude jednat. Jako předchůdci zmínili třeba ochrana osobních údajů, nebo jako je ochrana kultury, audiovize, eh, potom jsou to sanitární pravidla, ochrana spotřebitele, tak jak ji vidíme my, je to boj proti změnám klimatu, je to i e, e, e, boj za biodiverzitu, životní prostředí. To přece nejsou žádné detaily. Myslím si, že je v našem zájmu, aby tato dohoda uspěla, ale ne za jakýchkoliv podmínek. Eh, eh, tím končí eh, seznam těch, kteří požádali o slovo. Daniel Kaspar ještě. Vážený pane předsedo, po této diskusi bych eh, vám chtěl ještě jednou výslovně poblahopřát k návrhu usnesení, ale jednu věc jste neučinil ani v diskusi, totiž eh, všechny ty problémy, o nichž po léta hovoříme v parlamentu, jste nezahrnul do usnesení a velmi moudře jste v těch formulacích postupoval. Eh, prosím kolegy, aby se ještě jednou zamysleli nad tímto usnesením. Všechny ty problémy, které zde zazněly, a v tom jsme si zajedno. Parlament eh, má v těchto věcech jasnou pozici. Hormonálně upravené maso. Americká strana ví, že s tím máme problémy. To přece není nic nového. Parlament eh, několikrát přijímal usnesení na toto téma a nalezli jsme konsenzus ve této věci nedávno. Myslím, že americké straně, americká strana si uvědomuje tato témata, osiva, kulturní eh, otázky a tak dále. Eh, neznamená to, že když tato témata eh, nezahrneme do rezoluce, do usnesení, že nejsou problémem. Já myslím, že vědomě bychom eh, tyto jednotlivosti do usnesení neměli vpisovat. Eh, Jednak protože pozice parlamentu k ním je jasná a za druhé, že pak eh, bychom celou řadu jiných jednotlivých otázek nezdůrazňovali natolik jako ty, které by byly do usnesení vepsány, jako například standardy v technické oblasti, automobilové mm, průmyslu, v službách a tak dále. Toho bychom se výslovně nedostali dotkli v usnesení a mm, vyvolali bychom tím dojem, že to, co v usnesení uvedeno je, je důležitější než to, co tam výslovně uvedeno není. Uh, a znamenalo by to případně také v očích amerických kolegů nebo jiných eh, čtenářů usnesení, že nepodporujeme komisi dostatečně a tak dále. Takže já to usnesení považuji za dobré, považuji eh, za dobré i rozhodnutí předsedy tam tyto věci taxativně neuvádět, eh, protože pozice parlamentu ke všem těmto dílčím otázkám je známá i našim partnerům. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná, přeju mnoho tady zaznělo. Co řekl pan Kaspary teď eh, eh, o tom, že toto je eh, jakási široce koncipovaná rezoluce usnesení, ale přesto jsou věci, na které bychom se měli soustředit a měli bychom s komisí o těchto věcech i nadále hovořit. To jsou ty všechny problémy, o kterých tady hovoří, ať už je to, jsou to například ty hormony v mase, týká se to celé řady zemědělských produktů a tak dále. Ale zdá se mi, že kromě toho eh, je tady ještě jeden další eh, problém, eh, vzhledem k tomu, že v současné době dokončujeme dohodu o volném obchodě s Kanadou, myslím si, že toto je vůbec poprvé, kdy zahajujeme další jednání o další Eh, <clears throat> dohodě o volném obchodu s dalším velkým eh, partnerem, eh, čili na jedné straně ta dohoda s Kanadou, na druhé straně se Spojenými státy. Myslím si, že je potřeba, abychom si Ehm, byli vědomi toho, že na jedné straně možná dojednáváme nějakou věc s Kanadou, na druhé straně se Spojenými státy a to možná se dostává do určitého konfliktu a dochází k určité nerovnováze. Takže eh, si myslím, že to jsou věci, kterým musíme věnovat pozornost, musíme být zde opatrní a ehm, je důležité, abychom opravdu spolupracovali s komisí tak aby eh, nedošlo k vytváření těch různých pastí, o kterých jsem již eh, hovořila. Eh, čili eh, to jsou všechno věci, které musíme mít na paměti a musíme eh, je ohlídat, abych to tak řekla. Myslím si, že je dobře, že toto usnesení je široce koncipováno a myslím si, že je dobré, že máme to, co máme. Děkuji. Pani Šalke, chtěla se také něco dodat? ale máte na to 15 sekund. Ano, já se Eh, omlouvám, během toho svého prvního příspěvku jsem se zapomněla zeptat, jestli eh, jste uvažovali o tom, jestli jste uvažovali o tom, jakou roli hraje Turecko eh, protože to souvisí pochopitelně s celní unii a já se domnívám, že je velice důležité, abychom se zamysleli také nad dopadem, jaké by to eh, mělo právě na tohoto významného obchodního partnera, jinými slovy, jaká je jejich úloha, jakým způsobem bychom měli konstruktivním způsobem dále pokračovat. Teď bych eh, chtěl dát slovo zástupci komise. Eh, chtěl bych, abyste se vyjádřili ke třem věcem. Za prvé, jestli existují nějaké před, předem dohodnuté nebo paralelní eh, dohody o, těchto, o některých těch citlivých otázkách. Mám tím na mysli hlavně například eh, vývoz evropského hovězího. Eh, Sara Ledfordová hovořila také o některých věcech a tady odpověď možná má komise lepší než já. Dále potom ten harmonogram pro další jednání, co si myslí komise o harmonogramu dalších eh, jednání, eh, kdy se domníváte, že by ta jednání mohla skončit. A ta třetí otázka je otázka Turecka. To je věc velice citlivá. Myslím si, že je dobře, že eh, kolegyně Šalke to připomněla, takže to je otázka na komisi. Pan Benjamin Levý je tady zástupce komise nemáme eh, mnoho času, takže pět minut, kdybyste byli tak hodný. To bude ještě kratší. Děkuji. Za prvé vítáme. Neprve bych chtěl říct, že my vítáme toto usnesení, tak jak eh, zde již zaznělo. Žalek Matěj tady bude zítra na jednání in camera Eh, myslím si, že tady zazněla celá řada mimořádně důležitých eh, věcí eh, ze strany také členů dalších výborů, například INTE, také AFET a také velice dobré bylo, že jsme tady měli zástupce delegace pro vztahy mezi EU a Spojenými státy, jak my říkáme, Fed. Samozřejmě tady nás čeká spousta práce, my jsme na to připraveni a mně osobně se líbí minimalismus, less is more, tedy to je ten slogan náš. A Spojené státy jsou si velice dobře vědomi názoru parlamentu a to eh, především, poněvadž i parlament již přijal celou řadu rozhodnutí k různým smlouvám, kde eh, účastníkem byly Spojené státy. A takže budeme plně spolupracovat s parlamentem, protože eh, i zde pan komisař to jasně řekl ve Štrasburku, my jsme na sebe přijali dva závazky před třemi lety, vlastně to téměř tři roky akorát, to znamená informovat parlament, čekat na vaše usnesení vždycky, než vůbec začneme eh, něco provizorně aplikovat a tak dále. Takže eh, i mm, pan komisař a komise obecně se k tomuto zavázala vůči výboru INTA a parlamentu obecně. Takže i eh, děkuji, že nechcete, abychom informovali parlament v průběhu vyjednávání, protože mm, mm, budeme mít hodně práce s vyjednáváním. Pane předsedo, pokud je o ty vaše tři otázky, tak zde máme jeden odstavec eh, v mm, závěrečné zprávě té skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Eh, eh, i pan Dechut, tam se hovoří o SPS. Tam jsme udělali pokrok v řadě otázek, eh, o kterých jsme tady slyšeli, jako třeba vepřové maso a i Spojené státy přijali celou řadu rozhodnutí, aby i usnadnili vývoz některých dalších komodit, masných výrobků a tak dále. A takže i americká strana, nejenom my, i americká strana pracuje na pravidlech, abychom umožnili i eh, vývoz, eh, vývoz eh, masa, který byl zakázán po dlouhou dobu. Pokud jde o časový rámec, pan předseda Barroso i pan de Hucht se k tomu vyjádřili a to v tom smyslu, že musíme jednat rychle, ale samozřejmě obsah vždycky bude mít přednost a nad časem a budeme vyjednávat takovou dobu, jakou bude potřeba a i víte, že i ještě tam nás čeká celá řada právních náležitostí, překlady a právně se to musí ještě eh, vypulírovat všechno, takže to bude následovat. A já mm, si myslím, že účinnost asi ne, nebude do konce tohoto funkčního období. To není realistické vzhledem ke všem těm krokům, které třeba podniknout. A nakonec k Turecku ještě. Ano, to byla velice patřičná poznámka. Máme dohodu o přidružení s Tureckem. Rovněž i jsme se zavázali, že zapojíme naše partnery a požádáme je, aby začali vyjednávat s Tureckem, protože jinak by byl problém, že zboží, které jde do Evropské unie, tak potom vlastně by mohlo přímo jít do Turecka, takže my teď jednáme i s americkou stranou eh, ohledně Turecka. Děkuji, děkuji. Dvě poznámky. Za prvé, obsah usnesení. Já samozřejmě si cením eh, vaší obecné podpory, ale, jak bylo řečeno, eh, lze co zlepšit. Samozřejmě budeme zlepšovat a proto čekám na vaše náměty. Velice pečlivě jsem si vyslechl vaše připomínky a výhrady někdy i. O co tady především jde, je eh, rozsah. Někteří kolegové chtěli zestručnit usnesení a někteří naopak by chtěli delší verzi. Takže musíme nalézt tu správnou střední cestu. Pokud je obsah, tak asi bychom neměli vytvořit nějaký seznam nějakých přání. Ne, měli bychom mm, mm, se odkázat na naše předchozí eh, stanoviska pozice mm, v různých citlivých záležitostech a ty použijte. Takže e, děkuji za vaše připomínky a samozřejmě e, ještě se všemi budu jednat tak, abychom e, měli lepší znění. Teď postup spolupráce našeho výboru s komisí při vyjednávání. Za prvé moje poznámky týkající se vztahu s komisí, e, to neznamenalo nějakou kritiku na adresu předchozích vztahů s komisí, které mimochodem doposud byly velice dobré, již jsem to řekl mnohokrát, a e, skutečně si velice ceníme toho, jak pan komisař Dechucht Eh, se vypořádal se svým závazkem vůči našemu výboru, ale zde tato dohoda má zvláštní charakteristické rysy, které znamenají naše hlubší zapojení než předtím. Na druhé straně máme kongres přece a takže i co kongres plánuje v tomto ohledu to nás zajímá a my bychom tady neměli být takový chudý příbuzný jenom v těch vyjednáváních. A proto jsem eh, se vždy zasazoval o tu linii, abychom byli vždy informováni předem mm, a ex ante, ex post. Jak víte, já jsem velkým zastáncem oddělení mocí. Já nechci, aby náš parlament zasahoval, participoval na těch vyjednáváních. To nechci. Já chci ale, aby parlament mohl eh, sdělit své názory vždycky komisi před vyjednáváním a aby byl eh, informován vždycky po, o výsledku každého kola vyjednávání. O to mi jde, to, o to se budu zasazovat a já myslím, že i o to by se měl zasazovat výbor a parlament. Abych rozptýlil nějaká nedorozumění. Nám Jde přece o dobré vztahy eh, s komisí a panem komisařem Dechuchtem a v těch chceme pokračovat eh, tedy tady ve vztazích s DG Trade. Takže. Pokud jde o další aspekty našeho působení v této věci, třeba návrh zde byl, že bychom měli pravidelně si vyměňovat názory, například po každém kole vyjednávání Uvidíme později. Asi eh, než se rozhodneme na plénu výboru, tak bychom měli zvážit eh, tyto aspekty v té pracovní stále monitorovací skupině. A zvážíme eh, všechny tyto návrhy a až nastane správná doba, tak výbor přijme takovou cestovní mapu, Eh, toho, jak my budeme vstupovat do toho vyjednávání a to se nebude týkat jenom komise, ale i dalších dotčených výborů, které si budou přát se zapojit. A termín pro pozměňovací návrhy 8. duben v poledne. Dámy a pánové, to je konec. Eh, otevřené části jednání a teď bych chtěl eh, vyzvat ty, kteří nemají právo se zúčastnit eh, schůze koordinátoru, aby odešli a to, co nejrychleji i nejtišeji, co to půjde.